Okay, so, dear colleague... Milí kolegové, dostáváme se k bodu číslo 5 našeho dnešního programu, to znamená dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unii a e, státy jeho afrického rozvojového společenství. Je to tedy nejrozvinutější dohoda o evropském nebo o hospodářském partnerství s africkými státy. Spravodajem je pan Lambsdorff a já mu eh, v tuto chvíli předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si připravím věci a kolegové si nasadí sluchátka. Musíme probrat zprávu, díky níž parlament rozhodne, jestli s tím budeme souhlasit nebo ne. Já doporučuji, abychom eh, s tím dali svůj souhlas. Cílem dohody je posílení partnerských zemí na straně jedné, protože eh, podíl op- obchodu se zeměmi AKP se v posledních letech nevyvíjel tak, jak bychom si přáli a kromě toho jde, aby naše obchodní vztahy se zeměmi AKP byly v souladu s VTO. Rád bych připomněl, že přechodné období bylo původně v roce 2007, to znamená, že už uplynulo takřka 10 let. My jsme zatím eh, pracovali s pomocnou konstrukcí M EAR, která byla neuspokojivá, to znamená, že je potřeba to dále řešit. Druhá věc, která je pro mě důležitá. Ukázalo se, že eh, by se mohlo zdát, že někdy jsou naši partneři takřka pod tlakem a sami já si myslím, že tento případ jasně ukazuje, že partneři mají možnost se vyslovit i proti té dohodě. Eh, part jednání začala se sedmi zeměmi. Angola je nakonec opustila, to znamená, že tomu není tak, že by Evropská unie svoje partnery nutila do nějakého korzetu, ale eh, těch dalších zbývajících šest zemí eh, tu dohodu uzavřelo. Jedna země, jak už jsem řekl, eh, jednání opustila. O co jde z obsahového hlediska? Jde především o obchod se s s produkty, s výrobky jde o pozitivní diskriminaci partnerských zemí. Je to reciproční dohoda, ale zároveň je to dohoda asymetrická ve prospěch našich partnerů. To znamená, že je tady poměrně dost uh, doložek uh, pro ty rozvíjející se uh, odvětví průmyslu, infant uh, industries, Kromě toho, a to je podobné i v jiných obchodních dohodách, jde o, e, o zeměpisná označení původu. I já mám doma čaj rojbos, který do budoucna bude chráněn na základě této dohody, protože to je jihoafrický produkt a jako takový ho tady bude Evropská unie chránit. Kromě toho půjde o snížení cel eh, pro zemědělské a rybolovné výrobky. Pro mě osobně je velmi důležitá jedna věc, považuji to za úspěch pro ty partnerské země, že už nemáme možnost eh, podporovat vývoz eh, zemědělských produktů v obchodu s těmito zeměmi. Já si myslím, že z hlediska rozvoje je to velmi důležitá věc. Pokud jde o oblast služeb, nákupu, veřejné zakázky a duševní vlastnictví, tak tady eh, jsme zatím, zatím nejsme tak daleko, abychom eh, měli hotovou dohodu. Je to doložka o randevu, můžeme o tom diskutovat do budoucna, ale v tuto chvíli to součást dohody není. Kromě toho je tu jedna důležitá věc a sice eh, obchod a rozvoj, do jaké míry tento tato dohoda tedy slouží rozvoji těchto zemí, jak, do jaké míry eh, díky této dohodě bude využit rozvojový eh, potenciál těchto zemí. My jsme tedy chtěli dát jasně najevo, že eh, tato dohoda bude zaměřena na rozvojové cíle, ale chci k tomu říci jednu věc. Takováto dohoda, která se zabývá obchodem s výrobky, může být pouze součástí větší celkové strategie. Není to tak, že by to mohla být jedna jediná dohoda. Tato dohoda teda eh, nepovede k tomu, že bychom dramaticky změnili situaci těchto zemí. Musí to být eh, součást širšího celku, dejme tomu eh, i DCI a tak dále. Velmi důležité je, aby tato dohoda byla do toho celku integrována a to také explicitně konstatujeme. Je tu ještě jeden bod, o kterém jsme poměrně intenzivně diskutovali, a to i s eh, stínovými zpravodaji. A sice jde o to, jak budeme doprovázet uplatňování této dohody. Ví o tom pan kolega Šustr nebo paní kolegyně Carlton Darling. V každém případě po pěti letech tu dohodu ještě, ještě jednou prověříme a to tedy bude příležitost pro to, aby příští Evropský parlament se do toho vložil naprosto rozhodně. Bude moci tedy prověřit celou tuto dohodu, ale to není všechno. Kromě toho tady bude i takzvané návazné prověřování, to znamená průběžný monitoring této dohody v různých strukturách které jsou eh, tedy k tomu určeny. Je to bod, který bychom mohli zlepšit. Eh, při udělování našeho souhlasu. My tady máme tady smíšené parlamentní schromáždění a různé delegace. V, té dele, eh, v tém usnesení, které jsme schválili, je řečeno, že by to měl eh, schválit příslušný výbor, to jsme my, INTA. Nicméně článek 4 tady ponechává poměrně volné pole působnosti, aby se vytvořily struktury i po dohodě s komisí, eh, struktury, kterých by se tady společně účastnili zástupci parlamentu a komise a také partneři z těchto partnerských zemí, to znamená poslanci z partnerských zemí a společně by se tady věnovali eh, kontrole dodržování této dohody. Kromě toho je tu celá řada dalších dohledových mechanismů, které jsou velmi detailní a které do, budou, do podrobna nechci popisovat. V každém případě to je tedy možnost, jak celou věc ovlivnit v případě, že tady dojde v dílčích případech k nějakým potížím. Eh, já bych tedy chtěl říct, že je to dohoda vydařená mezi lhutou a současnou Eh, chvíli uplynulo 9 let a proto tedy navrhuji, abychom otevřeli cestu ratifikace eh, a eh, budeme tady ještě pracovat na tom dohledovém mechanismu, ale jinak to jako parlament můžeme schválit. Děkuji. Děkuji, pane Lamsdorfe, a nyní tady dostanou slovo stínový zpravodajové za EPP, je to pan Marto, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom stručně chci poblahopřát panu zpravodaji k této zprávě. Ano, schrnout to teď v několika minutách, ale to bylo deset let vyjednávání, takže samozřejmě je to těžké za minutu schrnout, ale snad za minutu můžeme potrhnout, co je dobré na té dohodě. A to už pan kolega udělal velice dobře a správně řekl, že to je dohoda dobrá a nezbytná. A to je rozhodující a je to i výstižné. Myslím si, že tato dohoda také ukončuje určité období právní nejistoty. A to bylo důležité, aby takovéto období právní nejistoty skončilo. Nyní máme zaručený právní rámec, který je také v souladu s pravidly VTO. A ještě jednou poukazuji na to, že to opravdu bylo důležité. A nechci zde nyní rozebírat jednotlivá ustanovení, ale jenom zmíním trvalý udržitelný rozvoj. Zde vidíme, že obě strany eh, ho berou vážně a chci také zdůraznit regionální aspekt této dohody. Ten je nyní také harmonizovaný s EU, takže i toto by mohl být takový doplňující prvek, který je důležitý. A já pocházím z eh, oblasti Kanárských ostrovů a eh, řeší se zde otázka třtinového cukru a to je opravdu důležité téma a osobně musím říct, že toto je opravdu veliký krok pro region, taky pro francouzské teritoria. Takže i ty progresivní koncese pro jiné výrobce prostřednictvím těchto obchodních dohod jsou důležité, protože je to důležitý průmysl v těchto odlehlých regionech, takže je důležité, že je to zde také ošetřeno. Ale už se zde zmínilo mnoho věcí, takže chci jenom říci, že jsem potěšen a že naše frakce to plně podporuje. A je to opravdu důležité. Děkuji. Děkuji za SAD Joachim Schuster. Ano, já bych začal takto. Já jsem ještě pod eh, eh, tím eh, vlivem dojmu společného setkání EU a KT, odkud jsem se nedávno vrátil z Namíbie s kolegyní a dohody EPA tam byly opakovaně diskutovány. Ale musím říci, že jsem tam neviděl žádného afrického nebo karibského poslance, který by nějak jásal. Spíše se tam objevovala tvrdá kritika. A to v souvislosti s tím, že v pátek eh, eh, podepsali tuto dohodu Jižní Afrika a Namibie. Takže ano, já sdílím ten závěr, že ta dohoda znamená mnoho šancí a možností, ale má také spoustu rizik. Má se podporovat regionální integrace, ale EPA s jeho africkými státy eh, tam nemá vlastně všechny ty eh, státy SAQ. Takže co s tím? Potom ty ochranné doložky tam jsou a to je důležité a dobré pro citlivé produkty i pro ty takzvané mladá průmyslová odvětví. Ale co to znamená konkrétně? Jak rychle potom začnou fungovat tyto doložky, když dojde k nějakému nesouladu? To je důležitá otázka. A také bychom neměli podceňovat ten faktor eh, dobrovolnosti. Například v případě Jižní Afriky zde máme velmi nerovné partnery, stát Jižní Afriky. To je velice dominantní ekonomika v daném regionu, která někdy také může vyvíjet velký tlak na své partnery, aby to všechno přijali. Potrženo sečteno, došlo tedy k tomu, že ty státy to podepíší a potom bude ratifikace v parlamentech. A zde chci jasně říci toto. Myslím, že je naprosto mimo, aby komise tlačila na to, aby se to odehrálo nutně do 1. října. Samozřejmě, že už to nemá trvat dalších 10 let, ale mělo by se to dotáhnout letos, to je jasné. Ale co by se z Evropský parlament dostal nějaký dokument, a, který v životě neviděl, někdo jim řekl, tak a do tří měsíců to zratifikujete, jinak přijdou sankce, ale vždy, oni, oni jsou našimi partnery. Takže já toto vidím jako přílišný eh, nezodpovědný tlak. Samozřejmě jde o to mm, říci si, dokdy má být ta ratifikace hotová, jistě, ale dát jenom dva půl měsíce času nebo tři a půl měsíce do prvního října, to je docela Eh, těžké potom. Rád bych také podtrhl to, co řekl pan zpravodaj, a sice otázka implementace a monitoringu. Zda ta dohoda přinese pravdu přínos, bude záviset na tom, jak bude implementována, jak bude průběžně sledována, případně jak se bude rychle reagovat na nedostatky. A to není jenom otázka obchodu. Musíme také si říci, co se konkrétně děje ve věci trvalé udržitelnosti a nakolik obchod tuto záležitost eh, podporuje nebo ji naopak škodí. Takže zde opravdu velmi souhlasím s panem Lambsdorfem a chci vyzvat k naléhavě komisi, abychom touto cestou šli. Ještě máme několik týdnů do té ratifikace i zde v Evropském parlamentu, tak si říci, jak vybudovat spolu s jihoafrickými partnery konkrétní strukturu pro to, aby tato dohoda byla skutečně úspěšná. To by byl pak také takový eh, důkaz nové strategie založené na hodnotách a ne výhradně na co největších ekonomických eh, výhodách. Pan Campbell tu není. A je. Já jsem ho nějak přehlédl, pana kolego. Pan kolega Campbell tady není z logických důvodů. Takže mi dovolte, abych vám zde představil jeho stanovisko. On je náš stínový zpravodaj, vítá tuto dohodu e, týkající se e, dohody se země SADC a nyní je to tedy na dobré e, úrovni v souladu se pravidly VTO, což dříve nebylo. A vítáme doporučení zpravodaje, aby Parlament schválil dohodu pro EKR, je nejdůležitějším aspektem této dohody to, že e, budou plně implementovány e, aspekty e, dohodu a budou mít výhody z těchto ustanovení a EU jim musí také pomoci s obchodními systémy, tak aby mohly rozvíjet svoje kapacity a lépe se integrovaly na globálních krizích a e, řetězcích tvorby hodnot. Takže tolik slova pana kolegy, děkuji. Děkuji. Zaguje paní Forenza, která zde není, ale je tu pan Scholz, který zastoupí. No, já jsem vlastně také stínový zpravodaj a jsem také zpravodaj pro východoafrické společenství. Já plně souhlasím s tím, co právě řekl pan Šuster o obsahu té dohody. Já bych ještě ale to doplnil o několik takových technických, institucionálních nebo procedurálních otázek na adresu komise, protože když jsme o tom diskutovali prvně, o této dohodě, tak jsme k dispozici neměli vůbec žádné informace o tom, že bude setkání skupiny pro přístup na trh a že Ghana a eh, Botswana, Swaziland a další eh, že jim bude odňat ten status. Takže já se chci zeptat komise a zpravodaj o tom také z části informoval, Víte o tom, že některá ze zemí východní nebo jižní Afriky nehodla eh, ratifikovat EPA? A pokud tedy tlačíte na ty eh, země a zvyšujete ten tlak, včetně té hrozby, že jim odeberete preferenční status, A 1. června rozhodla Rada o ratifikaci a podpisu dohody SADC, EPA a s východoafrickým společenstvím, který se ale... Proč tedy vytváříte uh, tuto konstrukci, když to ještě na té straně afrických partnerů proč to tady k tomu má dojít do 1. října 2016? Já to prostě nechápu. Proč na ně takto tlačíte? A pan kolega Šuster to také tak svým způsobem vyjádřil na setkání se zeměmi AKT. A setkání TO, dokonce zástupci německého Bundestagu z eh, CDU, tedy z rodiny EPP, tak eh, byl velice znepokojen eh, tím uspěchaným postupem, že to asi nezvýší důvěru a neznamená to příspěvek k tomu, že ten obchodní nástroj bude přispívat k rozvoji, ale spíše děláme pravý opak. Takže toto také by byla otázka na adresu komise a pokud byste mohli ještě jednou vysvětlit právní základ vaší cestovní mapy týkající se ratifikace, tak bych vám byli velmi vděční. Děkuji. Děkuji za zelené Ská Keller, ale zdá se, že Judity nahradí. Ano, já myslím, že se to změnilo nedávno i dokonce oficiální cestou, ale v pořádku. Mám jenom dvě otázky, většina od věcí už zde zaznělo od eh, kolegů. A také se chci zeptat, proč ten spěch? Pan Lamsdor zde načetl, načrtl tu situaci, ta vyjednávání trvala velice dlouho, to je pravda, ale nyní to bylo podepsáno 10. června a má to vstoupit eh, v platnost a účinnost 1. října. Proč? Proč je to tak uspěchané a proč to je? Je to proto, že jinak by ty jižní země přišly o ten svůj přístup na trh, nebo proč je tady ten spěch? Já tomu nerozumím. A za druhé, hovoří se zde o kontinentální zóně volného obchodu v Africe. Máme regionální dohody EPA, a jak eh, tyto dva aspekty sebe navzájem ovlivňují a jak eh, se postarat o to, aby ty regionální dohody nenarušily přání Afriky po té kontinentální dohodě. Děkuji, Marie. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji a spolu zpravodaji. Já jsem velmi pečlivě pročetla zprávu pana Lambstorva a souhlasím s tím, co eh, říkal Joachim jsme, eh, eh, jedná se o dohodu ekonomického partnerství a to proto, že to je také v rámci kotonu. A tam v případě, jsme měli usnesení Evropského parlamentu a tam jsme přijali čtyři hlavní principy, které podle mého názoru v této dohodě nejsou dodrženy. Eh, my bychom tedy měli se vyvarovat toho, abychom dotovanou produkci vyváželi do Afriky. My tady máme rozdíl produktivity mezi Afrikou a Evropou a to je tím, jak my podporujeme některou produkci, třeba eh, v zemědělství. Je pravda, že zemědělské produkty Eh, jsou pro mnoho členských států citlivé, pokud jde o vztah s Afrikou, ale my eh, přece nemůžeme eh, dumpingové zemědělské produkty takto prodávat do Afriky. Nám se přece nelíbí, když něco takového dělá Čína a potom ty produkty prodává k nám, ale když my máme prodávat Africe, tak nám to nevadí. Takže tady to je problém, pokud je o seznam citlivých produktů. Druhý problém to je citlivost, pokud jde o um, tak si na hranicích. Země eh, PMA nebo jiné země už eh, vlastně se tady do toho nemohou eh, vůbec vložit, nemohou to ovlivnit. Určitá studie ukazuje, že 3,5 miliardy příjmů bude ztraceno pro Afričany, když se budou muset přizpůsobit těm celním poplatkům. Tyto poplatky mají chránit jejich lokální hospodářství. A je tam určitá doložka, která umožňuje eh, chránit eh, některé citlivé ekonomiky, ale je tak eh, problematicky uplatnitelná že vlastně ta ekonomika odumře ještě dříve, než ta uh, klauzule, doložka začne být uplatňována. Takže měl by tady mechanismus, který bude mnohem přesnější, jak bude povinný, tak aby se umožnilo eh, aktivovat tyto doložky správným způsobem. Za třetí, zmírnění eh, pravidel o původu. Komise samozřejmě mi na to řekne, že ano, tady je kumulativní aspekt pravidla o původu. Když namibijci budou vyvážet své hovězí, tak budou mít větší problém problémy vyvážet do Evropy, než například eh, Kanaďané v rámci dohodě, dohody CETA. Takže dohoda CETA eh, zkomplikuje dohodu s SADC eh, právě v souvislosti s pravidly o původu. Pokud je o e, roz, udržitelný rozvoj, ano, je tam k tomu kapitola. Je to jediná dohoda, která je dnes vyjednána s Afrikou, kde se s takovou kapitolou vlastně počítá, ale ta kapitola bohužel není závazná. Není tam žádná závazná doložka. Evropa by vytěžila z toho, kdyby byla upřímnější Eh, bylo by to pro ní přínosnější. Ty dohody už jsou velmi přínosné, protože tady 86% eh, eh, trhů v Africe bude liberalizováno pro Evropu, takže se zachází dále, než vyžaduje VTO. A to se týká i citlivých produktů, jako jsou produkty rybolovu nebo zemědělství. Seznam citlivých produktů tam bych si přála, aby tento seznam byl kumulativní. Dnes eh, existuje dohoda, kde se uvádí, že existují citlivé produkty v Jižní Africe, ale nejsou to stejné produkty pro Namíby ani pro Svaziland. Co to znamená? Znamená to, že citlivý produkt, to znamená, že by neměl vstoupit na eh, území Namíbie, tak se tam dostane do jeho Africké eh, republiky a protože oni mají interní zónu volného obchodu, tak ten citlivý produkt, který se neměl dostat do Namíbie, Libie se dostane do Jihoafrické republiky a dostane se do Namíbie touto cestou. To je jako kdybychom řekli v Belgii je nějaký citlivý produkt, který ale není citlivý v Německu, takže on se dostane vlastně do Německa a potom se dostane do našeho vnitřního trhu a bude prodáván klidně i v Belgii. Takže toto my tam vlastně děláme tím eh, velmi eh, rozrušujeme jejich interní situaci, vlastně to tam ničíme. Takže měli bychom mít kumulativní seznam citlivých produktů, tak aby se to tam nedostávalo zadními vrátky. Dále eh, hnojiva. Tady se zaručují určitá hnojiva, která budou tedy vyroběna v Evropě, ty tam prodáme, to znamená získáme na tom a v Namíbii, tam mají velký nedostatek vody a tam eh, to nebude možné tady uplatnit pro místní obyvatelstvo. Pak je tam eh, revizní doložka eh, každých pět let, ale to, co říkal pan Mansdorf, je, že v této doložce tam nejde pouze o zlepšení toho, co nefunguje, ale je tam také to, že tato dohoda se rozšíří na služby, na eh, veřejné zakázky, na eh, autorské právo, nebo tedy, ano, to všechno je tam v té doložce. Eh, komu to všechno prospěje? To neprospěje Afričanům. Znáte mnoho afrických společností, které se budou snažit dostat na evropský trh? Ne. Bude to obráceně. Je to pro evropské společnosti, které se takto dostanou do afrických trhů. Prosím, nehovořte o tom jako o udržitelném rozvoji. Neříkejte, že tam něco pro udržitelný rozvoj je, protože tam není žádná kompenzace Eh, v tomto duchu. Pan Mivica, ten byl v Namibii, eh, v podstatě všichni jsme byli v Namibii, protože Namibie podepsala, takže všichni byli spokojeni, ale potom bylo řečeno, ono to bude v rámci 11. programu FED bez jediného eura navíc, což znamená, že my, eh, že, že po FED po něm vlastně chceme, aby zaplatili přizpůsobení se globalizaci. To v Evropu nebude stát vůbec nic, a tam, kde jsou problémy s přizpůsobením, tak tam tedy uh, se má platit. Takže to opravdu není v pořádku. Ano, mohli bychom podepsat, uh, podpořit takovou dohodu. Kdybychom za prvé souhlasili s tím, uh, že to opravdu poskytuje více výhod Evropě než Africe, to bychom měli říci nahlas. Za druhé bychom měli zaplatit za ty nevýhody, které to způsobí Africe. A Dobře, tak ať se to zaplatí třeba z jiného zdroje, ale neměli bychom být pokrytečtí a potom by tam měly být eh, ty doložky, ty, které tam jsou, by měly být opravdu efektivní. A jinak souhlasím s tím, co říkal pan Schuster, pokud jde o respekt eh, parlamentů, respektování parlamentů. To je opravdu neuvěřitelné. Vstoupí to v plato prošlo africkým parlamentem. Paní Pluman eh, z předsednictví rady řekla, já nejsem přece zodpovědná za demokracii v Africe. To je pravda, my samozřejmě nejsme zodpovědní za demokracii v Africe, ale takto vlastně eh, postupovat k tomu, že Namíbie, Svaziland, eh, Ghana eh, a ty další, kteří jsou nejcitlivější, pokud jde eh, o volný obchod, nebudou mít přístup na naše trhy, pokud to neratifikují do října. To znamená, že oni nebudou mít ani měsíc na to, aby to probrali v parlamentu. My jsme se nesetkali ani s jediným poslancem v rámci AKP, s jediným poslancem, který by byl, který by byl informován o vyjednávání to je opravdu neuvěřitelné, není to řádné, nerespektujeme tím demokracii Afriky. Eh, samozřejmě nejsme za ní zodpovědní, ale my tady nejsme ani ti, kdo by měl tuto demokracii rušit a ničit. Děkuji velmi rychle, protože mnohé tady řekli již kolegové, eh, zejména eh, kolegyně ze sociálních demokratů. Tady zajímavé a nepříjemné je samozřejmě to, že to je to nejméně e, že to je ta méně horší varianta toho, co navrhujeme. Není to e, recip, reciproční dohoda, je to více eh, asymetrické než jiné takové dohody a to, co tady eh, říkal zpravodaj, eh, jsou tady ty věci, které se týkají geografického označení původu a tak dále. A je tady jeden problém, který trvá, a říká to i paní Marian Arena a pan Šuster a další, je tady problém, o kterém si myslím, že je to spíše obchodní dohoda, než odhoda, která, dohoda, která má pomáhat. Opravdu je to komerční záležitost. Tady je e, určitá doložka, která by umožnila uplatit sankce v případě nedodržování lidských práv. Ta tam, pardon, není a to, že to tam není, to je opravdu příznačné. A e, toto je opravdu čistě komerční záležitost, to z toho vyplývá. Není tady paní Kirton Darling, ta uvedla, e, že ustanovení o lidských právech v tomto textu jsou na nižší úrovni než to, e, co bylo v dohodě Cariforum nebo s dohodou e, s Kolumbií a Peru. To je problematické. Chtěl bych, abychom o tom diskutovali. Druhá věc. Já se k tomu ještě vrátím, i když se už o tom hovořilo tady se nepodporuje regionální integrace. Nějak konkrétně se to nepodporuje, protože se tady přidělují různé eh, ústupky podle eh, jednotlivých zemí a vlastně se tady eh, podporuje ta neasymetričnost mezi institucemi, která tam už je. A potom eh, zapojení občanské společnosti a občanů, to tam není. Já vím, že někteří z našich kolegů se to snažili tam eh, zapracovat, nějaký protokol, který eh, požadoval, aby se občanská společnost do toho zapojila, ale nestalo se tak. Potom asi čtvrtá věc, vracím se k tomu, co říkali kolegové, to je ten nátlak VTO. VTO tedy říká v nějakou lhůtu, eh, první říjen a jinak dojde k uvalení sankcí, ale to opravdu není důstojné Evropské unii. To jsou prostě nelegitimní nástroje a postupy. Já jsem si jist, že bychom měli najít jiný způsob, jak se z toho dostat, ale musíme o to usilovat, musíme se snažit ten jiný způsob nalézt. Děkuji. Kristof. Kristof, prosím. Děkuji. Ano, ten. Eh, je to tlak nebo je to spěch? My jsme vyjednávali o této věci deset let. Samotný obsah je známý dost dlouho. Já ani nedokážu spočítat počet schůzí, které jsme tomu věnovali na našem výboru i na jiných výborech. Hodnotili jsme a probírali jsme obsah této věci, pokud někdo říká, že bychom měli mít víc času, tak eh, mě by zajímalo, kolik eh, času, o kolik času více bychom potřebovali, vzhledem k té extrémní době, během které jsme o tom diskutovali. Eh, musíme se zaměřit i na to, jak pohlížíme na Afriku. Dovolte mi, abych to zasadil do jiného kontextu, abych se na to podíval z jiného úhlu pohledu, než kolegové, eh, kteří hovořili. Víme, že tady máme určitou obavu, ale nejde o to, jak by se to dotklo. E eh, jsme eh, nemáme problém s tím, jak se to dotkne trhu a občanů, ale naše obava je, jak se to dotkne našich afrických obchodních partnerů. Na to se ta diskuze zaměřuje. Minulou sobotu to bylo podepsáno a já tedy chápu, že je to tedy legitimní, demokratické, eh, podepsali to ministři obchodu z Botswany, Namíbie, Jihoafrické republiky. A nyní tedy diskutujeme o tom, zda učinili racionální a korektní rozhodnutí tím, že to podepsali. Jestli eh, to učinili v jejich, ve svém nejlepším zájmu. Já osobně nacházím pouze dva argumenty, proč by tento výbor mohl říct ne. Neučinili jste uh, správně. Za prvé, první argument, víme to lépe než vy. My jsme zhodnotili ten text, abyste správně neodhadli dopady, které to na vás má. E, a je to pouze jedna jediná jiná možnost. Nemáte mandát o tom rozhodnout. Nerozhodli jste to legitimně. Ano, já uh, si myslím, že je to smutné právě v tuto chvíli, když je Afrika demokratičtější, rozvinutější. My můžeme říci, že je to více pomoc než obchod, ale e, čas plyne a v určitém okamžiku zkrátka Afrika bude potřebovat obchod ne, více obchod než pomoc. A já si myslím, že ten, ten čas nastal. E, jsou tu tedy, byly tu staré doby, staré konflikty, ale já si myslím, že bychom se měli podívat na to, jaká je africká, Afrika dnes. Je to demokratický region a proto bychom měli předpokládat, že jsou schopni rozhodnout, co je pro ně dobré. Oni to eh, podepsali a proto bychom tedy eh, měli ratifikovat. Eh, krátká poznámka od Helmuta Scholze, velmi stručná poznámka. Pojďme se ještě jednou podívat k těm, na typ konstitucionální otázky. Eh, víte o nějakém ustanovujícím pravidle nebo eh, nařízení, které by umožnilo uplatňovat dohodu, se kterou zatím na národní úrovni nevyslovili souhlas, to by znamenalo, že tady hovoříme o právních ústavních aspektech. Zítra přijede eh, pan prezident Skeni a bude čelit riziku, eh, pokud jde o harmonogram, protože ten harmonogram neodpovídá právnímu a ústavnímu rámci těchto zemí. Proto se ptám, co tady děláme, jestli skutečně chceme zasahovat do vnitřních záležitostí těchto zemí. Vy jste hovořil o procesu demokratizace těchto zemí, což je samozřejmě vítaná věc. Otázka zní, jestli neohrožujeme eh, tuto záležitost tím, že tedy eh, podrýváme vlastní právní aspekty těchto zemí. Ano, samozřejmě, že musíme zohlednit i celkový rámec VTO, ve kterém se musíme pohybovat, ve kterém tedy jednáme. MAR pro země AKP nebylo v souladu s pravidly VTO, to bylo jasné. Nařízení o přístupu na trh e, pro země AKP nebylo v souladu s pravidly VTO. Bylo možné tu mít pouze e, určité výjimky, a to tehdy, pokud to je buď FTA nebo regionální dohoda. Dohoda o volném obchodě a nebo regionální dohoda. My jsme se tady snažili o tu regionální dohodu, tak aby ty preference, preferenční sazby, které jsme dávali těmto zemím, mohly i nadále platit. My s Davidem jsme se v minulém legislativním období zasazovali o to, aby tomu bylo věnováno více času. Um, To znamená, že ta eh, lhůta v říjnu roku 2016 byla úspěchem Evropského parlamentu. Rada a komise chtěli tu lhůtu zkrátit mnohem eh, více, chtěli, aby ten okamžik nastal mnohem dříve. To znamená, že to celé má institucionální rámec. Není to založeno na jednom jediném rozhodnutí komise a rady. Taková je skutečnost. Nicméně tuto chvíli předám slovo komisi, protože nyní bude mít možnost komise od, odpovědět na e, otázky, které tu zazněly. Jde tedy o interní problémy, e, pomoc a obchod a jejich vzájemný vztah, potom zeměpisná označení e, obchodu, Eh, Masokaro a tak dále. Dobrý, dobrý den, přeji všem dobré dopoledne a děkuji za kvalitní diskuzi, kterou jsme dnes dopoledne vedli. Já si myslím, že reakce je jasná, reakce na podpis této dohody. A já vám mohu říci, že ministři, včetně Roba Davise, byli velmi spokojeni s tím podpisem. To znamená, že já se domnívám, že to něco znamená, mají pocit, že vyjednali dohodu, která je férová a to je tedy pojem nebo slovíčko, které budu dnes používat častěji. Kromě toho bych ráda poděkovala panu zpravodaji za eh, návrh doporučení. Myslím si, že to popsal velmi přesně, že tu dohodu eh, popsal a definoval velmi přesně a zároveň ji zasadil do historického kontextu a Rádi bychom k tomu řekli, že v tuto chvíli máme možnost Eh, uzavřít ságu, která začala před mnoha lety. Na konci roku 2000, když jsme tedy začali plnit dohodu z Kotonu a řekli jsme, že eh, obchodní vztahy musí být zasazeny do EPA. To znamená, že je to skutečně eh, dlouhá doba, kterou máme za sebou. Nyní tedy jsou k dispozici smluvní vztahy, smluvní vztah a já děkuji eh, panu předsedovi Langenu tím, že to, eh, to zasadil do historického kontextu. My v tuto chvíli máme historickou příležitost uvést to do souladu s pravidly VTO. A nyní mi dovolte, abych se věnovala ještě jedné věci, která je pro nás zvlášť důležitá. Monitoring. Eh, to zmínil pan poslanec Šustr. My jsme tedy vzali potaz celou řadu komentářů a diskuzí, které jsme vedli. Domnívám se, že tedy budeme mít možnost si s vámi vyměňovat názory a budeme na tom pracovat. Je pravda, že ta dohoda je dobrá pouze tehdy, pokud bude správně uplatňována a pokud bude dobře probíhat monitoring eh, jejího uplatňování. To znamená, že tomuto soudu se nevyhneme. Nyní se budu věnovat otázkám. Za prvé mi dovolte, abych řekla, že Botswana a Bolívie eh, začaly eh, na úrovni B, ale Botswana je eh, nyní na úrovni 80, nebudu říkat, jestli euro nebo dolaru, a Bolívie je 121. Nicméně Botswaně jsme poskytli přístup na trh bez cel a kvót. A právě proto tedy eh, se chci eh, věnovat přímo diskuzi o MAR. Na počátku tomu bylo tak, že eh, byl ta, ty země začaly pracovat na ratifikaci velmi záhy. V podstatě e, šlo o text, který nikdy neviděli, to znamená, že e, jsme velmi rádi, že e, ty tři země tedy mohou v tom procesu ratifikace pokračovat. Já bych ráda panu Šolcovi řekla, že nebudeme tu dohodu provizorně nebo dočasně aplikovat dříve, než dojde k té ratifikaci. Ty země tedy to budou muset podepsat a následně ratifikovat. Není to jako v roce 2008, kdy jsme ten koncept MAR zvolili na základě podpisu času. Na základě té úvodní dohody já si myslím, že to je výsměch demokracii v těchto zemích, protože jsme řekli dobře, naši vyjednávači eh, tedy něco vyjednávali a nyní vám to tady předkládáme. Podobné je to s případem eh, Bolívie, protože eh, Bolívie nemůže ani uvažovat o režimu GSP+. To znamená, že jsem velmi ráda za tento kontext a mějte to na paměti, až budete diskutovat o aktech přenesené pravomoci, které, o kterých eh, bude řeč, protože tady jde o férovost, jde eh, o to, abychom tady k těmto zemím přistupovali férově. A nyní ještě jedna věc, nutnost podívat se na ta jednotlivá ustanovení eh, přesněji. Vývozní cla všechny v hospodářském partnerství z roku 2014 neměly eh, to zrušení vývozních eh, cel. Já jsem se snažila o to, aby tady tento příjem eh, nebyl zrušen, protože by to byl krok, který by šel příliš daleko. To znamená, vývozní cla jsou tu i nadále. Pokud jde o ty počínající odvětví průmysly, nebo odvětví průmyslu, tak já si myslím, že jde především o vlastní definici těchto odvětví. Je to tak volná definice, že v podstatě infant industry v těchto zemích může být e, cokoliv. Je to na snadě, protože celá řada těch odvětví se zatím nachází ve stádiu rozvoje e, zrodu. To znamená, že je možné sem zařadit prakticky cokoliv. Pokud jde o hovězí maso, tak eh, tady jde o SPS samozřejmě, že můžete poskytnout přístup bez cel a kvot. Eh, já jsem eh, se o tom bavila dnes dopoledne, protože tam už tady působí auditoři z generálního ředitelství Sante a snaží se tedy posoudit celý ten proces. Nezapomeňme, že v Namibii je velmi rozvinutá akvakultura, jejíž produkty se dostávají do Evropy. Pokud jde o Botswanu, tak tam je velmi závažný eh, problém s bůvoly a s dalšími eh, zvířaty. To znamená, že jim musíme pomoci v tom, aby byli schopni se regionalizovat v tom smyslu, eh, jak je tedy produkováno hovězí maso, ale nebude to trvat staletí. Pracujeme na tom, to znamená, že já doufám, že se nám podaří ochutnat skvělé maso z Botswany i tady v Bruselu. Eh, že tady eh, brzy ho budeme moci ochutnat v našich restauracích. Ráda bych vás ještě jednou upozornila na tu férovost, na ten férový přístup, eh, pokud jde o VTO. My tady můžeme diskutovat o konkrétních úrovních, ale na, musíme tedy začít na nízké úrovni na 18%, nebo na 80%. Doufám, že to tedy tak to bude. A nyní mi dovolte, abych probrala ty citlivé produkty. výjimky budou platit pro všechny saku. Já si myslím, že tady ten nebude jiná umluva pro Mozambik, který, který má jinou nabídku. Pokud se podívá na, podíváte na tu dohodu, tak je tam jedna, eh, která se týká saku, jedna, která se týká Mozambiku a EU eh, tady rozlišuje pouze eh, mezi eh, těmi zeměmi a Jižní Afrikou. To znamená, že v podstatě se jedná o tři nabídky. A my v žádném případě neprovádíme dumping, protože, eh, abych byla upřímná, mohu říci, že to, co prodáváme, je konkurenceschopné a někdy je to zkrátka tak, že lidé potřebují jídlo a bílkoviny. To znamená, že to skutečně nejsou subvence nebo dumping. Pan Sargentini také položil další otázku a já bych na to ráda řekla to, odpověděla tak, že my jsme tedy vytvořili benchmarking, tak abychom mohli pokračovat, protože většina eh, těch obchodních dohod obsahuje eh, pravidla pro eh, původ výrobků, které jsou kompatibilní. To znamená, že tato pravidla pro původ jsou uvažována i pro země, které stoupají na žebříčku eh, přidané hodnoty. My chceme, aby tedy v Africe vznikala pracovní místa a proto sem zavádíme pravidla pro eh, původ. Nyní další věc, Aid for Trade, to je také důležité. Myslím si, že musíme eh, pochopit to, k čemu došlo za pana komisaře Louis Michela, když se pracovalo na EPA, tak padlo rozhodnutí, že se e, zdvojnásobí regionální e, obálky. Dneska říkáme, že to jsou ty stejné peníze, jsou i nejsou, protože pro tento region, ta regionální obálka, to znamená Eh, peníze na podporu obchodu eh, činí 1,3 miliard. Pokud se podíváme na národní indikativní programy, tak ta část, která byla věnová obchodu, zní, eh, nebo činí 3,3 miliardy. To znamená, že to bylo předem navýšeno, je na, na snadě, že tedy nedojde ke konkrétnímu navýšení nyní, protože už to bylo zvýšeno dřív. My eh, tady nechceme žádné eh, podmíněné sazby, dali bychom jim tu pomoc eh, tak jako tak. Chceme, aby skutečně mohli z té pomoci profitovat, protože ne všechna pomoc v minulosti byla těmito zeměmi eh, využita. Já si domnívám, že jsem tedy pokryla veškeré dotazy. Eh, dívám se na kolegy, na Cecil a na další. Myslím si, že zaznělo všechno. To znamená, že pokud jsem něco nezmínila, tak mi prosím dejte vědět, pane předsedo. Ano, pokud jde o kapitolu o udržitelnosti, o lidská práva, o příklady Kary eh, Flora. Ano, mám tu ještě jeden papír. Dobře. Eh, já bych tady k tomu chtěla říci jednu zásadní věc. Všechny dohody o mm, hospodářském partnerství jsou součástí dohody s Kotonou, to znamená, že nedošlo ke snížení standardů a nikdy tady nebude možnost standardy snížit, pokud chceme dostat svým závazkům. Pokud jde o kapitolu o udržitelnosti, tak my chceme to, aby byla možnost to monitorovat a aby tady byla skutečná účast občanské společnosti na těchto diskuzích. A to tedy je dáno mojí předchozí skutečností, protože i v Cariforu uh, eh, uh, eh, uh, eh, byla ta účast občanské společnosti poměrně náročná. My tady v tom potřebujeme pomoc Evropského parlamentu. Bude to mnohem více důvěryhodné, pokud vy nám budete pomáhat při hledání partnerů. My jsme komise, eh, DEVKO eh, chce tedy investovat peníze do všech těchto aspektů, které se týkají udržitelného vývoje, rozvoje. Já se nechci tedy věnovat všem aspektům, protože budeme mít i slyšení, ve kterém se tomu budeme věnovat. V každém případě podle mého názoru názoru je důležité to, aby tady byly standardy, abychom se tedy snažili o ty největší eh, nebo nejvyšší zásady, které jsou v dohodě s Kotonu, ať už je to boj proti dětské práci, eh, boj proti homofobii a tak dále. A my v tuto chvíli to musíme uvádět do praxe, musíme tady mít dobře fungující eh, monitorovací struktury, na kterých se bude podílet občanská společnost které bude uznávat také vláda. Já si myslím, že to je jedna z věcí, kterou velmi oceňovala občanská společnost společnost, se kterou jsme se pravidelně setkávali i během jednání. Chceme mít možnost se toho účastnit, eh, oni chtějí se toho účastnit, chtějí mít možnost eh, hovořit eh, s vládou, protože je to pro ně naprosto zásadní. Nechceme tedy snížit standardy a už vůbec ne v oblasti lidských práv nebo udržitelného rozvoje. My jsme tedy jasně stanovili pravidla a pokud jde o to prosazování, tak v tom tedy potřebujeme vaši pomoc. Děkuji. Děkuji. Takže máme zde sadu nástrojů nebo krabice na ty nástroje, nevíme, zda tam ty nástroje jsou, ale musíme správně použít, zvláště monitoring implementace, to je klíčové. Nyní dám slovo panu zpravodaji. Děkuji. Na výboru pro jednotný trh, tam jsme také řešili pojem roaming a teď tedy roaming eh, máme i zde na obchodu, ale tam se to netýká, tady se to netýká Mm, telefonů, ale hospodářských zvířat. Velice vám děkuji, mnoho vyjádření pana Zahradě a paní Domato a další se vyjádřili velmi na podporu, i pan Filner myslím, pane předsedo, že je také důležité, že jste poukázal na to, že to je prostě naše datum, není to nějaké e, nucení, ale je to e, prostě něco, co se nám podařilo jako Evropskému parlamentu vyjednat. A že je zde nastaven tedy tento příslušný harmonogram. Možná jako reakce na komisi. Pan Schuster říkal, že zde nebyla velké nadšení v rámci eh, poslanců schromáždění AKT, s ním jste se setkali v rámci společného parlamentního schromáždění, já to chápu, ale potom jsou také země, které nejsou AKT, jsou rozvojové a dochází zde k obrovské diskriminaci celé řady rozvojových zemí, protože my máme koloniální dědictví a z toho potom máme kotonu a AKT a tak dále. Takže to je to, co my děláme. My vlastně AKT je stále ještě takové postkoloniální nastavení a teď tedy mizí určitá privilegia pro AKT, protože spadají pod ten širší rámec VTO. Já chápu, že zde z toho není velké nadšení, ale VTO jasně vyjádřilo, že musíme jít touto cestou. Za druhé, nešel bych tak daleko, jak říká Christopher, že je zde další neoimperialismus. Ale bylo na tom, protože jsou to eh, legitimní ministři legitimních vlád, kteří podepsali dohodu. A myslím si, že z naší strany je arrogantní jim říkat, vy přece nevíte, co činíte. Ne, ty ne, Joachime. Ale prostě někdy se jsem tady zaslechl takové myšlenky, které šly tímto směrem. Já si myslím, že jsou to suverénní národy, s kterými my jednáme na rozumné, vyzrálé úrovně a oni naprosto vědí, co činí, nebo jsou schopni vědět, co činí. Jedna věc, která mě překvapila, někdo tady řekl, teď nevím, buď Maria nebo někdo jiný, že parlamenty nevědí o tom, co se děje ve vyjednávání o té dohodě ale vyjednávala se o tom deset let. Deset let a to není naše věcí, abychom informovali africké parlamenty. To je věc Evrop- afrických parlamentů, jejich vlád, eh, politických stran, které se o to mají eh, starat. Měli deset let na to, aby tak učinili. Takže já si myslím, že v tuto chvíli jsme dospěli k bodu, eh, kde oni měli možnost se o tom informovat eh, a vyjednávat o tom. No a potom monitoring, eh, to je opravdu věc, kde ještě něco můžeme udělat a můžeme něco udělat jako společenství, protože existují monitorovací mechanismy toho společného výboru. Jestli bychom se toto nějak připojili, z našeho výboru. Ještě na to nemáme definitivní odpověď, ale tu dobu do té definitivní ratifikace bychom měli využít, abychom nastolili něco, co bude opravdu fungovat. Protože nakonec to bývá tak, že ty různé revizní doložky v dohodě plus všeobecná s v článku 116 budou fungovat pouze tehdy, když budeme vědět, o čem se skutečně bavíme a proto potřebujeme monitorovací mechanismus, ale jsem rád, pokud zde tedy je ta do, eh, podpora pro dohodu jako celek. Děkuji Maria Arana na jednu minutu a pak na jednu minutu pan Lonsdorf. Jenom drobnou připomínku říci, že protože vlády podepsali, eh, tak je to hotovo. To je jako kdybychom řekli, že když podepsala komise a rada, tak není potřeba o tom mluvit v Evropském parlamentu. Já s tím nesouhlasím. Oni to sice podepsali, ale my tady o tom jednáme v Evropském parlamentu a stejně tak oni měj, mají mít možnost po tom podpisu diskutovat v afrických parlamentech a e, tam je potřeba, aby ta diskuze proběhla řádně, nejenom během jednoho měsíce, ale v rozumné době s rozumnou lhůtou, tak to nebude problém. Dnes se jaksi popírá, že je potřeba, aby proběhla parlamentní debata v afrických parlamentech, protože se řeklo, že se to eh, musí ratifikovat do října. To je jako kdyby bylo řečeno, během měsíce musíte ratifikovat TTIP, protože jinak přijdete o vaše výhody. Nám by se to také nelíbilo. Takže já vyžaduji, abychom stejným způsobem prokazovali stejný respekt i africkým demokraciím. Já vám můžu odpovědět velmi stručně. Já s vámi v zásadě souhlasím, ale to přece není na nás, aby mychom tady dávali instrukce eh, africkým parlamentům a radili jim, jakým způsobem eh, mají oni zorganizovat svou ratifikaci. To přece není na nás. Řečnice nemluví do, do mikrofonu. Okay. Thanks a lot to everybody. Děkuji. Děkuji všem, pan Scholz. Before, uh, No, vy jste právě zmínil ten monitoring, já s tím plně souhlasím, ale než přistoupíme k monitoringu, tak musíte znát konkrétní harmonogram a to by možná mohla říct si komise, jak to vypadá s aktiv přenesené pravomoci, jak zde budeme postupovat. Tak komise, prosím. Harmonogram pro přenesené, aktiv přenesené pravomoci. Ano, to je pádná otázka. Časový rámec vypadá tak, že už začal první setkání v rámci postupu aktu přenesené pravomoci už se konalo. A teď to tedy půjde na radu a do parlamentu loptu a míč se dostane na vaši stranu hřiště. A my vám pak budeme sloužit a vy nám budete přikazovat, co máme dělat. Takže lůta pro pozměňovací návrhy 20. června a hlasování na příštím zasedání a to bude 13. 14. července. Pravděpodobně. Výborně. Takže vám děkuji. A nyní máme jednu minutu. A budu přestávce bude zasedání koordinátorů, které bude za zavřenými dveřmi, takže pouze několik lidí může zůstat zde v sále.